Okay. Chcete si vzít slovo před hlasováním? Já chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich spolupráci v tomto klíčovém období, že se nám podařilo dosáhnout dohody v tak krátké době. Podařilo se nám rozšířit mandát této tak významné agentury. Bude tu cíl 10 tisíc eh, zaměstnanců do roku 2027 a budeme moci také pomáhat s návraty. Eh, řešili jsme otázky týkající se s základním právy a také povinnosti, oznamovací povinnosti eh, Evropskému parlamentu a explicitní znění týkající se toho, kdyby Evropský parlament měl být přizýván na relevantní zasedání správní rady. A pokud jde o dodatečnou zátěž, tak rada a parlament se dohodli na společném prohlášení, kdy se komise vyzývá, aby přizpůsobila odměňování zaměstnanců agentury. A e, opět jde o to, aby Frontex byl atraktivní agenturou, s níž chtějí lidé pracovat. Chci poděkovat sekretariátu, zejména Katrin a Jany. Myslím, že jsme dojednali text, který je v souladu s mandátem, který mi byl přištěn tímto výborem. Myslím, že můžeme vyslat eh, silné poselství v jeho prospěch. Děkuji. And we proceed to the vote on the Přistoupíme k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 SAD mají o jeden hlas navíc. Děkuji, Taňo, prosím, vyndejte si kartu. To by bylo fajn, kdyby všichni chtěli tak nadšeně hlasovat u těch mých uh, pro ta moje témata, ale konec hlasování 33, 13 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřejeme.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 Just be patient, take your seats for a second. Vás, ještě na chvilku se usaďte. Já nevěděl, že jste nejste informováni, takže já to vysvětlím. Je to hlasování týkající se... Prosím vás, chvíli poslouchejte, kolegové. A tam vzadu buďte sticha. <laughs> takže jsou to vydávání víz příslušníkům třetí zemí, eh, těm, kteří jsou osvobozeni od této eh, povinnosti. S panem Staniševem se eh, konal, konalo zasedání a vzhledem k tomu, že o tom zatím nikdo neví, prosím vás, vy tam vzadu buďte sticha. A takže dopis od Koreferu, pod, Koreperu potvrzuje, že to dorazilo. Můžeme hlasovat. Opravdu jenom chviličku, já už budu skončit. Asi mnoho z vás neví o tom, co se děje, takže alternativa hlasování teď by byla, právě jsem se zeptal sekretariátu, vím, že je to trošku frustrující, ale byla by to možnost hlasovat zítra 8.30 ráno. No jo, no, Bohužel, jenom chvilku strpení. Jenom chvíli, poslouchejte. Já za to nezodpovídám, takže nezodpovídám ani za ten probíhající chaos. Ale buďte stichá, já vám vysvětlím varianty. Takže předně Poslouchají všichni? Dobře, tak poslouchejte. Dopis od Koreperu dorazil. Než, než se budete na něco ptát, tak mě vyslechněte. Pravodaj tu není, dorazí v půl druhé. To je první problém. Pokud s tím něco máte, tak on dorazí až půl, eh, v půl páté. A teď tu není. nebo případně v těch 8.30. Je to citlivá záležitost. Pokud teď chcete hlasovat, můžete hlasovat, pokud vám to víc vyhovuje. Ale pokud ne, tak je to ta další varianta těch 8.30, kdy tu zpravodaj bude. Jsou ještě nějaké další varianty? Nejsou žádné další varianty. To jsou ty základní varianty, které máme. A prosím vás, neviňte z toho mě. Není to moje složka, není to moje chyba, co chcete dělat. S, tedy s otázkou pana Stanševa eh, k výzum, k v souvislosti se Spojeným královstvím. Co s tím chcete dělat? Paní Cipo. Děkuji, pane předsedu. Jen jsem to ještě jednou prověřila. Nově jmenovaný zpravodaj Sergej opravdu požádal o hlasování zítra ráno, protože on chtěl tam být, chtěl, dát, chtěl nám dát čas, aby jsme se nad tím mohli zamyslet, abychom nepřijímali rozhodnutí eh, spěšně, takže žádám o hlasování zítra. Já nechci tady eh, jenom slyšet nějaké obecné sténání, ale chci prostě, aby z toho vyplynulo jasné rozhodnutí. Děkuji, pane předsedu. Je to citlivé pro Spojené království. Já nejsem připraven teď na hlasování. Bylo mi řečeno, že to bylo odloženo. Já zvládnu zítra přijít v 8.30. To z, z, e, za EFD, ne, ne, ENF. Takže SND, SAD a ENF. To je kombinace. A ještě někdo? Nemusíte mluvit. EKR, prosím. Ať se všichni vyjádří. Takže my potřebujeme také více času. Já bych raději hlasoval také až zítra. Ráno. Buďte stichá, když se všichni <laughs> ostatní vyjadřují. Natali, děkuji. Jakožto koordinátorka za ALDE mohu říci, že my chceme respektovat přítomnost pravodaje v době hlasování, tudíž se shodneme na, těm, na těch 8.30 zítra ráno. Okay, so I'm getting the impression that... Mám z toho takový pocit, že ať se nám to líbí nebo ne, bude to v 8.30. Namítá někdo. Je někdo proti. Nikdo není proti. Takže bohužel teď bude další hlasování. Bude 8.30. Zítra ráno budeme hlasovat. Tím eh, končí dnešní hlasování. Děkuji.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 Colleagues, um, anyone who's ready for the... Pokud připraveni k dalšímu bodu, k Eurojustu, tak se prosím usaďte. Včetně lidí z, z Eurojustu. Jsou tu další kolegové z Eurojustu? Prosím, já samozřejmě čistě vizuálně nepoznám, jestli jste dánové. Bylo by to užitečný, bylo by to užitečný talent, ale každopádně jste, sem, jste vítáni tady na podiu. Sí. Okay, colleagues, the next point on the agenda is the council draft decision as regards the Euro... Takže návrh eh, rozhodnutí tý, týkající se eh, toho, to, eh, této dohody mezi Evropskou unii a Dánským královstvím. Řekli jsme, že máme pokročit této záležitosti do konce volebního období. Takže připomínám, že to nařízení 2018 Rady parlamentu Evropské agentuře pro spolupráci v trestních otázkách Eurojust byla schválena a bylo to zmíněné nařízení, kterým se lisbonizuje Eurojust a e, o, od e, prosince 2019 dál, takže Dánsko se neúčastní tohoto zmíněného nařízení a není jim vázáno. Dánsko nicméně vyjádřilo přání se účastnit aktivit Eurojustu a v tomto smyslu se musí uzavřít dohoda mezi Dánskem a Eurojustem. A e, Dánsko podobně muselo souhlasit například s lisbonizací Europolu. Takže 27. března bylo přijato rozhodnutí, které bylo předáno parlamentu ke schválení a Obvyklá lhůta jsou tři měsíce. Podle tohoto postupu může parlament pouze schválit či neschválit. Nemů, nelze měnit obsah. Dánsko uzavřelo, eh, tedy vy, projevilo eh, zájem to uzavřít, což je, bude podpořeno eh, rychlými opatřeními v, v radě a tedy na komisi a chce tím pádem, tomu, abychom to dotáhli v tomto období, tak navrhuji, aby dnes druhého jsme předložili návrh 8. Budeme hlasovat na Líbe a pak budeme hlasovat na e, dubnové plenárce. Takže zjednodušený postup, pouze anglicky bez pozměňovacích návrhů, žádné pozměňovací návrhy nebo něco podobného. Zvláště protože já budu předsedat. Takže prosím si nic nedělejte. A pak druhé, takže také protože Dánsko už to udělalo dvakrát, ne, tak já bych nerad, aby tady vznikaly žádné zbytečné problémy, tím vás varuji. A nyní dám slovo Eurojustu, předsednictví vám, komise, dánskému zástupci. Děláme pro vás něco hezkého, ne, hodní, takže je vám to jasné. Děláme to pro vás, tak. Thank you very much, uh, Chair, and uh, thanks as well. Uh, very... Ano, děkuji. Děkuji a děkuji rovněž za uplatnění toho zrychleného postupu. Tato smlouva já jsem neodkazoval na Eurojus, spíše na předsednictví rady. Oni opravdu nám neustále pomáhají. Vy jako agentura vás se to netýká, ale my rovněž jsme velice rádi, protože my bychom rádi, aby naše vztahy s Dánskem pokračovaly. Máme 252 rozpracovaných eh, kaus, které se týkají Dánska a Eurojustu. A rádi bychom, aby vše pokračovalo plynule do budoucna. Jsme vám ochotní předat statistiky a ty prokazují, že za poslední čtyři roky Dánsko um, v Eurojustu se účastnilo mezi 4,5 až 7,5 případů. To jsou tedy vážné záležitosti, například Danská banka a operační spolupráce mezi agenturami. Vše toto by mělo pokračovat tak, jak ta spolupráce probíhá, tak by měla i pokračovat do budoucna. Všechny už, všechna nařízení už v podstatě platí. Pak je modelová smlouva s třetími státy, protože z pohledu funkčnosti je Dánsko třetí zemí, ale zároveň bude pokračovat i jako členský stát. To musí tedy být přizpůsobeno. Pak máme smlouvu Europolu s Dánskem z roku 2017, ale v mezidobí vstoupila v platnost nařízení o ochraně údajů, takže to se musí příslušným způsobem přizpůsobit. A pak ještě je směrnice o policejní spolupráci z roku 2016 jak k tomu chceme přistoupit. My chceme, aby Dánsko obdrželo v Eurojustu speciální status, tedy například v našem kolegiu bude mít status pozorovatele, budeme mít dánského představitele a nikoli pouze styčného um, pracovníka, jako je tomu uh, v třetích zemích, bude rovněž demokratický dohled ze strany dánského parlamentu a budeme dostávat pravidelné zprávy k tomuto. A chceme, aby existovala i možnost uvolnění příslušných dánských eh, pracovníků na dánský desk v Eurojustu. Ta zvláštní práva zároveň znamenají zvláštní povinnosti. Tedy Dánsko musí uplatnit eh, i určitá rozhodnutí soudního dvora i Evropského úřadu pro ochranu údajů, stejně jako je tomu při spolupráci s Europolem. To vše Dánsko vítá a souhlasí s tím. My jsme rovnoběžně si ověřili, jak to vypadá z pohledu ochrany údajů. Máme už tedy analýzu a ta dopadla dobře. Tam se hovoří o solidním, moderně koncipovaném systému, který konzoliduje všechna pravidla, zejména závazné uplatnění směrnici o policii v Dánsku. Samozřejmě vše ostatní, co se týká Eurojustu, bude rovněž se Dánska týkat. Vše tedy je proveditelné, ten systém už funguje a vše by mohlo být svižně uvedeno v život, jakmile 12. prosince letošního roku dosavadní systém skončí a platnost dosavadní smlouvy doběhne a byl, mělo by být možné, abychom zůstali tedy v plném počtu jako jedna velká rodina a takto si to představujeme, že to proběhne. Děkuji Eh, tady máte ty průsvitky, které měly být eh, promítnuty. Já se omlouvám, tady se někdo probudil trošku pozdě, ale všichni naši členové je i tak obdrželi. Předsednictví, kde se nacházíte? Děkuji, pane předsedo, vážení členové výboru a poslanci. Já budu hovořit stručně, protože Klaus místo předseda Eurojustu už vše přednesl. Já nejdříve bych rád srdečně poblahopřál jak Eurojustu, tak Dánsku za úspěšné dovedení tohoto vyjednávání dokonce v tak krátkém časovém rámci. Jedná se o důležitý moment v našem předsednictví i pro radu. My plně podporujeme rychlé vyjednání a přijetí této dohody. My jsme přesvědčeni, že se jedná o záležitost, která je eh, nejen v zájmu Dánska a případně Eurojustu, je v zájmu celé EU. Bohužel se jedná o nejlepší právní řešení za daných okolností, protože se Dánsko nemůže stát plnoprávným členem Eurojustu s 12. prosincem. My jsme však přesvědčeni, že Dohoda o spolupráci v trestních věcech, jak ji zde předkládá Eurojust, je za daných okolností tím nejlepším alternativním řešením. Díky tomu může Dánsko požívat výhod zvláštních vztahů s Eurojustu v rámci možnosti Eurojustu mm, mít vztahy s třetí zemí, ale jelikož Dánsko je schopno naplnit všechny normy, může k němu být přistupováno speciálním způsobem. Dánsko si to plně zaslouží. Dánsko velice důležitým dílem přispívá k práci Eurojustu za posledních 17 eh, let. Je to vlastně zakladatelský stát Eurojustu. Jak už jsem se zmínil, je navíc v zájmu Unie, zachovat si stejnou úroveň bezpečnosti pro evropské občany, kdekoliv se nacházejí. A proto je taková smlouva v našem zájmu. Uchovat úroveň spolupráce nikoli pouze mezi Eurojustem a Dánskem, ale zároveň i mezi Dánskem a všemi členskými státy, které jsou i členem, členy Eurojustu Závěrem chci srdečně poděkovat Evropskému parlamentu za stanovisko a za to, jak to vše dokázal zvládnout ještě eh, v tomto volebním období. My na radě se všichni shodujeme v tom, že záleží na tom, aby mohla být tato dohoda schválená a pak, aby mohla vstoupit v platnost co nejdříve. Zdá se, že opravdu se podaří vše dotáhnout do konce za našeho předsednictví. Rádi bychom se vyhnuli situaci, kdyby najednou měla vzniknout nějaká mezera v té každodenní provozní spolupráci. Jsme tedy rádi, že od 12. prosince bude Dánsko opět schopno se účastnit všech aktivit Eurojustu. A to už bude považováno za téměř plného člena, jak už to zde um, představitel Eurojustu vysvětlil, po technické stránce nebude plným členem, ale v praxi doufáme, že to bude probíhat hladce. Přeji um, jak Eurojustu, tak i Dánsku ve vztazích s Eurojustem hodně zdaru do budoucna. Děkuji za komisi. Děkuji, pane předsedo. Ano, je pravda, že se jedná o to druhé nejlepší řešení. Ideálním řešením by samozřejmě bylo, kdyby Dánsko mohlo setrvat v Eurojustu jako plný člen, ale jelikož požívá zvláštního statusu a jiné řešení na této etapě prostě není možné, tato smlouva modelová na, na smlouvě, které Dánsko uzavřelo s Europolem, byla tím druhým v pořadí řešením, které jsme rádi přijali. Jsem rád, že jsme mohli spolupracovat eh, a že dánská vláda, my na komisi i celý tým Eurojustu jsme ten text prošli. Skutečně jsme se přesvědčili, že plně naplňuje veškeré požadavky pro operativní spolupráci a že zároveň vyhovuje i z pohledu režimu ochrany údajů, která bude platit i pro Dánsko v rámci směrnice o ochraně údajů. My tuto smlouvu tedy plně podporujeme. A ještě pár důvodů proč. Za prvé je v zájmu obou stran, jak Eurojustu, tak Dánska, takovouto dohodu uzavřít a je rovněž v zájmu všech, aby Dánsko zůstalo součástí té rodiny v úvozovkách Eurojustu, že bude moci se účastnit jak společných vyšetřovacích výborů, koordinačních zasedání, strategických eh, porad eh, a rozhodně tam tedy to bude vypadat v praxi jinak než v případě jakékoliv jiné třetí země. Druhý důvod. Dánsko se účastní celé řady iniciativ druhého pilíře, mm, například i ve finanční oblasti a oni díky tomu mohou ty postupy spolupráce zrychlit a usnadnit. Za třetí, Dánsko je součástí šengenského mm, prostoru, i tam je tedy plně zapojeno a tam tedy plně dává smysl, že bude i členem Eurojustu. Důvod číslo čtyři. Musíme zajistit rovné podmínky, které budou v Dánsku platit i pro policii, která se bude účastnit aktivit. Ať už v rámci iniciativy Europolu, tak ale i Eurojustu. Proto tedy je důležité, aby se týkalo vše obou agentur. Číslo 6. Dánsko je schopno zajistit parlamentní kontrolu a dohled. A bude tam i soudní dohled který je tam začleněn. To jsme rádi, že Dánsko bude uznávat rozhodnutí soudního dvora, ten je ochoten se na to podívat a EDPS rovněž, tedy Úřad pro ochranu údajů je rovněž spokojen. A neposlední důvod spočívá i v tom, že Dánsko v rámci propočtu, který máme, přispěje i do rozpočtu Eurojustu. A pak ještě chci Eh, zdůraznit, že vše bude platit eh, po dobu členství Dánska v šengenském prostoru, protože to je taková iniciativa, která se váže s Schengenem a tam je úvodní ustanovení 18, kde vše je podmíněno účastí Dánska na Schengenu, ale tam zatím nevidím v brzké budoucnosti, že by se něco mělo změnit. Tedy to je tady pro pořádek předneseno, jinak my tu smlouvu vítáme jsme rádi, že parlament to pojednává v tom zrychleném postupu, což znamená, že vše bude možné podepsat, než 12. prosince vstoupí v platnost nařízení Eurojustu. Děkuji, pane předsedo. Já jsem ještě čekala, zda i my jsme součástí vašeho týmu. Víte, že parlament tráví ne- obrovské množství času neustále pomáhá v tom či v onom Dánsku, ale zároveň my nejsme součástí týmu, my jsme jenom nějaký parlament. Když tedy hovoříte o týmové práci, tak eh, no já nevím, kde žije předsednictví, co se odehrává jinde, ale prosím, berte to na vědomí. Stejně jako s Europolem, my máme nekonečný počet dlouhatánských schůzí s Dánskem, tedy když hovoříte o týmové práci při sestavování všeho nebo vyjednávání, určování, co se děje nyní, co se bude dít zítra a pozítří. Nevím, zda eh, pracovní doba parlamentu se liší od pracovní doby jiných smrtelníků, tak každopádně nezapomínejte, že i my jsme zde. Je tady někdo za Dánsko? Je tady někdo za Dánské ministerstvo spravedlnosti? Perný Prangol. Chair, uh, and let me start to uh, Děkuji mnohokrát. My bychom chtěli za dánskou vládu poděkovat Evropskému parlamentu a výboru LIBE za to, že nás zde přivítal. To byl dobrý krok, ano, tohle to zmínit jako první, jenom člověk, aby věděl, jak na tom je. Tak dobře, že aspoň Dánsko má dobrou výchovu. A teď se vrátím k tomu, co jsem chtěla říct. Děkuji za to, že jste se rozhodli nás tady přivítat a také pro eh, to, že jste se rozhodli projednat problematiku Eurojustu eh, právě v tomto zrychleném postupu. Je to pro nás velice důležité, abychom neměli žádné provozní mezery v souvislosti s Eurojustem. A eh, jak tady zaznělo, byli jsme součástí Eurojustu od jeho vzniku v roce 2002 a Vnímáme také velmi úzkou spolupráci s Eurojustem, eh, včetně eh, řešení problémů eh, jako Dánské bank a další. Za to jsme velice vděční za tu spolupráci. A proto jsme požádali radu, abychom v této práci mohli i po 12. prosinci letošního roku pokračovat – a jsme vděční za to, že Rada i komise eh, to přijala a že Evropský parlament se rozhodl eh, věnovat této záležitosti. Eh, já musím říct, jak jsme již slyšeli, Eurojust se zakládá na stejném modelu jako Europol, a vychází tedy ze skutečnosti, že Dánsko je jak členským státem, tak šengenským státem. A to je také základ dohody. Ehm, my si to plně uvědomujeme. Ehm, a uvědomujeme si, že kdyby Dánsko opustilo ať už Evropskou unii nebo šengenský prostor, tak by to znamenalo ukončení této spolupráce s Eurojustem. To si myslím, že je naprosto jasné, platilo by to v případě Europolu stejně jako Eurojustu. A samozřejmě je tady také e, problematika řízení ze strany Evropského soudního dvora, e, co se týče vý, výkonu této dohody a Eh, na rozdíl od třetích států, my přispíváme do rozpočtu Eurojustu. My jsme velice rádi, že jsme dosáhli tohoto podle nás pozitivního výsledku vyjednávání s Eurojustem a dohoda je, jak jsem řekla, pro nás velmi důležitá. Ráda bych na tomto místě své vystoupení ukončila. Chtěla bych vám poděkovat, že se této problematice věnujete a těším se na další spolupráci. Děkuji. Tak vezmeme dva členy, paní Sipla, paní Peterson. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem vždycky oceňovala vaši práci, měl jsem ji ráda, dokonce teď ještě více, nějak jste změnili. Ne, já mám rád některé lidi v komisi, ale když cítíme rad, eh, tlak od rady, tak je komise na rozpacích. Já jsem se eh, nezměnil, já jenom vnímám ze strany rady velkou nekompetenci a aroganci Dobře, teď si to musím ještě promyslet. Za prvé, je velmi pozitivní, že jsou všichni tady spokojení, že slyšíme slova blahopřání k rychlému postupu, to je velmi pozitivní. Eh, máme tady slova díku i z Dánska, ale když se podívám na problematiku, o které jednáme, tak není důvod k blahopřání. Samozřejmě možná je eh, možné poblahopřát za tu rychlost, ale jinak nevidím žádný důvod a to není žádná kritika namířená vůči Dánsku, nejbrž spíše všem ostatním členským státům. Měli by se nakonec eh, poučit a brát své členství v Unii vážněji všechnu tu práci, kterou jsme udělali v této dohodě, eh, to, bylo, to jsme museli udělat z absurdní situace, že najednou Dánsko by nemělo být oficiálně členem Eurojustu a je, eh, omlouvám se, že to musím si, Klode, ale známe jiný případ jiného státu, eh, kde to vůbec příjemné není, ale pokud jste členem určitého klubu, musíte respektovat jejich pravidla a nechci už otvírat otevírat dveře pro přijetí jakýchkoliv specifických pravidel. E, Nyní mířeno k Dánsku, ale je to také obecný přístup. A ještě si dovolím poznámku obecně k šengenské oblasti e, kde tady zaznělo, pokud Dánsko neopustí Schengen, a teď si kladu možná cynickou otázku, zda Schengen ještě vůbec existuje, když se podíváme na ty dlouhé kontroly, které v Schengenu vlastně probíhají, zda vůbec Schengen jako takový ještě existuje, ale to je politické prohlášení, tak se za to vlastně omlouvám a také že pár minut před oficiálním skončením tohoto jednání budu muset jednání opustit, protože mám jiné důležité jednání. Děkuji. No, k Europolu já jsem věnoval spoustu hodin spolu s dalšími kolegy um, a Eh, dánská vláda je vlastně vděčná, že jim uklízíme jejich nepořádek, takže historicky je to velice důležité. Ta práce samozřejmě nekončí, protože každé zasedání vnitro spravedlnost eh, nám ukazuje, eh, jak důležité je toto sjednotit z hlediska Eh, postavení Dánska a je to taková nekončící sága. Já jsem na tom strávil hodiny. A prostě je potřeba, aby to ostatní pochopili, jinak se to eh, nevyklidí, ten nepořádek. A také vnímám to, že Eurojust má trošku jinou in- infrastrukturu, je to jiné téma, do něhož se Eh, parlament angažuje, ale vlastně se uvažovalo, že to nebude řešit vůbec před koncem mandátu a nakonec se to dělá meziinstitucionálně, takže my jsme to nakonec museli udělat, i když máme spoustu práce, spoustu jiné práce a tady říkám eh, před komisí radu a předsednictvím, aby na to nezapomínali, že eh, ano, koordinátoři nebyli příliš ochotni se toho zhostit a nakonec, úplně nakonec, tedy až včera, jsme se rozhodli a odhlasovali, že do toho půjdeme, že ta diskuse proběhne. A to vzhledem k tomu objemu práce, eh, která tady je možná, to je asi Není to příliš šťastný okamžik pro vás, pane Petersne, ale vy jste člověk, který je charakterizován pozitivním a optimistickým přístupem k životu. Já na úvod poděkuji vám, pane předsedo, a všem kolegům za flexibilitu, eh, za to, že pomohli Dánsku z, z velice ožehavé a delikátní situace. Ačkoliv bych osobně mohl odsouhlasit všechno, co řekla paní Cipl. Eh, také je mi smutno z dánského optautu. Tolik problémů to přineslo, to způsobilo eh, současně a proto musíme zdůraznit, eh, a to nyní na osobní rovině, jak jsme osobně velmi vděční za to, že výbor Libe ukázal takovou flexibilitu Eh, že se eh, bude této dohodě věnovat. Děkuji, pane Morajši, za vaše vedení a děkuji také všem kolegům za to, že to dokázali zpracovat tak rychle, díky čemuž vyřešili tak citlivou otázku pro nás. Děkuji. Děkuji, já jsem tady si neříkal o kompliment. Já jsem jenom chtěl, aby byl parlament ne snad respektován, ale alespoň viděn, vnímán aby byla jeho existence uznána i ze strany rady. To by se občas hodilo, to tady naznačuji. A to je všechno? Ne, máme ještě další. Ano, parlament nyní musí udělat krok a to 8. hlasování v Libe a na druhé dubnové plenárce pak hlasování na plenárním zasedání a to se vyřeší všechny vaše problémy a když přijdete s nějakými zádrhely, jako v případě Europolu, tak se na mě obraťte nebo eh, res, respektive kdokoliv nastoupí po mně. Děkuji mnohokrát a beru na vědomí, co jste řekli o znění dokumentu a děkuji našim dánským kolegům a nebuďte šokováni mojí otevřeností. Končí mandát, bude to horší. A to je v pořádku. Tady jsem s kolegy ohledně Eurojustu strávil spoustu hodin. V každém případě děkuji mnohokrát kolegové za spolupráci.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

Okay, um, colleagues, we've got points 16, 17. Z 16, 17, 18. Je tu pan Korao, pan zpravodaj. Takže závěr protokolů, tedy dotační EU, Island, Norsko, Dánsko, Lichtensteinsko. Jsou to postupy souhlasu k těmto třem postupům rozhodnuto koordinátoru, že se bude řešit v rámci zrychleného postupu. Dánský protokol se to bude řešit v rámci tohoto parlamentu. A teď jde o to, jestli byl ten proces dosaž, eh, dotažen ze strany rady a další, k těm dalším dvou protokolům přípravné kroky. Další parlament bude pak muset řešit zbytek. Takže vyslechneme zpravodaje pana Koraho, který nás seznámí k těm, s doporučeními ke všem třema protokolům. Děkuji. Drzí kolegové. Takže eh, nařízení o Eurodaku, respektive jeho reforma, nám umožní aktualizovat databázy aby do toho mohly být zapracovány například vážné teroristické útoky. Jde tu o to, aby policejní síly a další orgány s příslušným povolením měli přístup k databázi Eurodaku, tak aby bylo možné provádět identifikace, získávat informace, předcházet či vyšetřovat teroristické útoky a další závažnou trestnou činnost. Od roku 2001 ta dohoda mezi Evropskou, Evropskou unii a Dánskem, Islandem, Norskem a eh, eh, Švýcarskem platila za účelem přeskoumávání žádosti o azyl, pokrývala i Eurodac. A šlo tu o možnost řešit některé prvky v té dohodě. Vyjednávání byla uzavřena. A k dohodě z roku 2001 právě bude doplně, který se bude týkat eh, a který umožní orgánům těchto zemí, které jsem zmínil, tam dát údaje týkající se otisku prvků a dalších, tak aby byl přístup k tomu, co je v databázi Eurodacu. V případě, že je potřeba získat další informace o někom, kdo je podezřelý z toho, že se dopustil nějakého závažného trestného činu. Dánsko a Švýcarsko pak rovněž zapracují své údaje o otiscích, údaj, o, o otiscích prstů do Eurodaku a to může být pak konzultováno z téhož důvodu eh, orgány členských států. Rada to musí schválit za Evropskou unii, ale i parlament by to měl schválit ve světle informací, které získáváme od Rady v průběhu tohoto volebního období. S tím můžeme pracovat jedině eh, tedy v tomto smyslu. Já jsem se rozhodl, že oddělím Dánsko od těch ostatních zemí, abychom to vyřešili ještě v průběhu tohoto volebního období. V Libe se má hlasovat 11. ve čtvrtek a pak na druhé plenárce v Dubnu. Pozměňovací návrhy lze předkládat do pondělí 8. května. Děkuji, pane Korau. Jsou nějaké příspěvky? Gerard? Děkuji, pane předsedo. Já se vyjadřuje jakožto stínový zpravodaj z ALDE. Řeknu to stručně. Náš zpravodaj velmi dobře vysvětlilo, co jde. Má skupina souhlasí s e, schválenou pozicí, o kterou e, jsme byli požádáni, abychom ji podpořili. Čili tolik e, mé stručné poselství. Děkuji. Děkuji vám, pane Korál. Takže máme lhoutu po, přeložení pozměňovacích návrhů, hlasování na Libe 11. a hlasování na plenárce. Vždycky se říká a, a, Duben 2, ale <laughs> to už je prostě poslední Duben, který máme. Poslední plenárka, to je fajn, když tam něco je. Dobře, no. Takže díky. Takže kolegové, pětiminutová pauzička. Pan Jidrmile je na cestě k dalšímu bodu, k té dohodě týkající se Srbska a té agentury pro pobřežní stráž. Začneme 16.10. 16.10.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 Next on the agenda, the status agreements on actions carried out by the Port European Border and Coast Guard Agency in Serbia, Montenegro and in Takže teď tu máme tento pos- eh, návrh pravidel, které počítají s různými možnostmi pro agenturu, pro pobřežní stráž a pohraniční a pobřežní eh, stráž fungovat v těchto různých zemích, jako Srbsko, Černá hora, Bosna, Hercegovina. Eh, můžou být, eh, tedy jsou to pravidla, která regulují nasazení třetích zemí a Peter Niedemiller, pan zpravodaj, dostává slovo. Děkuji. Takže uzavření těchto dohod o statutu je zásadní k tomu, abychom zajistili transparentnost a odpovědnost agentury spolupráce s třetími státy, abychom zajistili jasný právní rámec spolupráce s třetími státy ve vě, vě, ve věci ostrahy externích hranic. Tyto, tě, v souvislosti s těmito dohodami bych chtěl poukázat na různé rozdíly hledně ustanovení jednotlivých dohod. Jednak ustanovení o e, nutnosti nepřijímat opatření, která by mohla narušit trestní řízení. To je pouze v jedné z těchto dohod. Dále Tyto dohody mají různé znění týkající se výjimečných práv poslanců jednat za třetí země, což by mohlo vést k určité právní nejistotě. Za třetí. To eh, znění není úplně stoprocentně konzistentní a dále pokud se týká o eh, trestní odpovědnost, tak jde o to, zda údajný zločin byl uh, eh, spáchan v průběhu výkonu činnosti. To není opět všude vyjasněno. Za páté, jsou tu také rozdíly, pokud jde o dohody týkající se závazku dalších členů týmu, eh, svědčit jakožto uh, svědci tedy uh, v trestním řízení. A takže agentura by měla odpovídat parlamentu a informovat o jakýchkoliv operačních problémech či rozdílech v terénu, které vyplynou z důsledku těchto různých eh, rozdílů znění. Pokud jde o budoucí vyjednávání o dohodách, tak já vyzývám komisi, aby eh, provedla vyhodnocení té příslušné třetí země před tím, než se pustí do vyjednávání a aby neprodleně sdělila toto vyhodnocení Evropskému parlamentu. V zájmu transparentnosti, abychom umožnili parlamentu eh, náležité vyhodnocení dohod, tak by komise měla neprodleně dát k dispozici všechny dokumenty, které parlament potřebuje k tomu, aby mohl parlament pro, odprovádět svoji instituční práci. A vědři politování nad tím, že tento parlament nebude moci schválit dohody ještě v tomto období vzhledem k tomu, že rada zatím formálně nepožádala o souhlas parlamentu. Nicméně, vzhledem k tomu, že tyto dohody odpovídají dohodám, které jsou ve stělení komise eh, předepsány, tak eh, doporučuji parlamentu, aby schválil tento text. A závěr je, že Libe tedy schválí to, tu dohodu no, Frontexu a já myslím, že tyto dohody budou do příštího období schváleny. Ale nezapomínejme, že zpráv, e, tak v úvozovkách zpráva migrace, řízení migrace je důležitým, e, důležitým aspektem funkčního asilového systému. Po téměř třech letech intenzivní práce je, e, jsme nedosáhli ničeho vzhledem k postojům států v, rady, v radě. Bohužel krátkozrakost členských států jim zabránila nastavit eh, agentury a pokročit například otázce Dublinu. Je to politování hodné. Eh, ta evropská azylová politika je vlastně teď jenom eh, omezena pouze na ostrahu hranic. A tím to končí. Děkuji, Pítře. Paní Mecola, děkuji. Jen velmi rychle EPP plně podporuje, podporuje přístup zpravodaje uzavření dohod mezi Evropskou unii a balkánskými státy příslušnými. Tyto dohody jsou důležité k tomu, aby Frontex mohl být zapojen do společných operací, do rychlých zásahů a návratů na území Bosny Hercegoviny, Srbska, Černé hory v souladu s nařízením o po, pohraničně pobřežní stráži. Ještě Žerár, prosím. Děkuji, pane předsedo. I já to mohu říct vel, velmi stručně. Podporujeme všechna doporučení zpravodaje. A já k tomu ještě přidávám, že e, se velice vnímám tedy tato doporučení a e, také je sdílím. Komise Oliver. My za nás máme opět jasný zájem na tom, aby to vstoupilo v platnost co nejrychleji i s ohledem na to, že jsme hodně pokročili ve, pokud je o nařízení eh, pro um, pohraniční a pobřežní stráž. Takže cokoliv, co mohou spoluzákonodáci udělat v zájmu toho, aby tyto dohody vstoupily v platnost, nelze než přivítat. Dobrá, a znovu vy, Pítře, chcete k tomu něco dodat? Dobře, to je vše. Děkuji všem, děkuji zpravodaj. A nyní další pauza. Až do půl. Protože paní Cipl prostě tu nebude dřív než půl. Takže další eh, přestávka.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

Okay, colleagues, um, we'll get started. There's one shadow that we're waiting for him to come, but we can start. Tak můžeme začít. Máme tady jednosti nového zpravodaje. Tedy u všech sedmi pracovních dokumentů jsme dnes eh, dokončili jejich eh, prezentaci a nyní zde máme kolegyni Sipo a já ne, já už o tom nebudu nic vykládat a předám rovnou slovo Birgit. Děkuji ti, Klode. Tedy po přednesení prvního obecného pracovního dokumentu na začátku prosince a posléze na začátku února už se jednalo o formální pracovní dokument. S velikým potěšením vám překlá, předkládám dva konečné pracovní dokumenty. Jednou, eh, jeden jsem vypracoval s kolegou ze Zelených, Romeo Francem a týká se opravných prostředků, včetně záruk ochrany údajů a druhý, ten se týká vymáhání evropských předávacích uchovávacích příkazů a prosazování, to je s Ignacem Koraem oč se zde jedná z pohledu těch nejzávažnějších výsledků výstupu. Nejdříve se podívejme na těch šest pracovních eh, dokumentů s Romeo Francem. Bohužel Romeo s námi dnes nemůže být. Nicméně my jsme se věnovali i těm připomínkám, takže bych si dovolila vás seznámit s těmi zjištěními a to podrobně. Nejdříve notifikace datového subjektu. Ano, je nám jasné, že existují legitimní důvody, proč datový subjekt by na samém začátku vyšetřování neměl být notifikován. Při nejmenším u některých typů údajů. Nicméně jakékoliv omezování práv uvědomění subjektu znamená, překážku vůči spravedlivému soudnímu procesu. Proto je třeba nastavit přísnější pravidla a dodatečné pojistky. A my přicházíme s takovýmto návrhem. Pak opravné prostředky ex ante. Nikoli samotný i návrh, ale i stávající dnešní unijní nástroje se adekvátním způsobem nevěnují například uchovávání, rozšíření a shromažďování relevantních údajů což samozřejmě oslabuje práva jak podezřelých, tak i obviněných, ale i třetích osob, které jsou jakýmsi způsobem zapojeny do všeho. Navíc jsme přesvědčeni, že návrh musí být přepracován i z pohledu zapojení orgánů státu prosazování a i státu, v němž eh, eh, příslušná osoba se zdržuje. Proto žádáme hm, zevrubnou notifikaci týkající se jak eh, hm, uchovávacího příkazu, tak i předávacího příkazu a i více než notifikace, tedy Eh, popisu dalšího postupu. Dále, když hovoříme o pojistkách v rámci ex ante, tam máme různé přístupy k různým kategoriím údajů. Když se podíváme na opravné prostředky ex post, tam rovněž nás ten návrh neuspokojuje. Eh, kromě nedostatků eh, ohledně notifikace se obáváme, že právo na účinný opravný prostředek není přítomné. Pokud eh, se eh, relevantní osoba ovšem dozví až na poslední etapě, až pozdě. A navíc může být eh, právní situace ve státě prosazování jiná, než ve státě, v němž se zdržuje. A navíc není jasné, k jakým opravným prostředkům se může uchýlit v rámci relevantního národního zákona, které bude to, um, to právo, jež bude platit. Nyní, na základě naší analýzy, docházíme k závěru, že určité úrovně ochrany údajů v různých členských státech jsou absolutně rozhodující, včetně pravidel týkajících se vynětí a i pravidel týkajících se zpracování a předávání. Kromě toho bychom mohli uvažovat i o opravném prostředku finančního odškodnění a panely eh, soudních orgánů, které by mohli systémově zneužívat těchto uchovávacích a předávacích příkazů. Kromě samozřejmě účinné, eh, účinného dohledu, který by měl mít samozřejmostí, a nakonec ve svém pracovním dokumentu poukazujeme na důležitou skutečnost, totiž komise, která obecně uvažuje o tomto návrhu úplně ignoruje právo na bezpečnost um, údajného podezřelého. Ani charta základních práv, ani eh, judikatura soudního dvora nikdy nevyňala žádnou organizaci s, či žádný úřad z povinnosti chránit právo na bezpečí podezřelé osoby či kohokoliv jiného. Tak toto tedy vypadá eh, v tom krátkém shrnutí u těch eh, příkazů týkajících se uchovávání a předávání informací. A pak eh, ještě mm, neresponzivní poskytovatelé služeb. Tam se navrhuje, aby se to podřídilo národnímu právu, což ale znamená, že by to mohlo tvořit určitý systém ne mm, pobídek, které nemáme v úmyslu tvořit. Například by se tyto eh, tito poskytovatele snažili se usadit ve státech, u nichž budou trestné postihy nejnižší, případně do státu, kde bude situace nejpříznivější z pohledu poskytovatelů, že proto potřebujeme harmonizovanější systém sankcí. Rovněž lhůty pro provedení příkazů jsou příliš krátké, zejména u malých středních podniků, ale rovněž i obecně z pohledu toho, že by každý poskytovatel služeb měl mít možnost ověřit si legálnost toho kterého příkazu. Proto tedy se domníváme, že bychom měli oddělit lhůty a mít jiné pro velké a jiné pro malé poskytovatele, anebo je obecně prodloužit. Jinak se zdá, že obecně je třeba záležitosti přepracovat. Obecně máme pochybnosti že se to opravdu vše může ponechat u samotných poskytovatelů, aby vyhodnotili důvody pro zamítnutí provedení příkazu. A pak je možné, že velcí eh, operátoři by si mohli důvody pro odmítnutí vykládat příliš obecně. I zde by to mělo být spíše na státu provedení, případně na státu, v němž se jedinec zdržuje. A to už v raném stádiu eh, celého postupu. Eh, když vezmeme v potaz to, co jsem zde přednesla a zároveň i jiné ostatní pochybnosti, o nichž víme, jak je možné, že komise vůbec něco takového po tříleté práci předložila a jak může být z to vše hájit, když už jak parlament, tak i organizace občanské společnosti, tak i agentura pro základní práva a i samotní poskytovatelé služeb a některé členské státy vznesly. V důsledku toho nemám z toho vůbec špatný pocit, když zde prohlásím, že my už se důsledku um, nedobereme a že my v našem volebním období nedotáhneme tuto záležitost dokonce, protože se domnívám, že je třeba vše opravdu hloubkově proanalýzovat. Naším e, úkolem bylo e, poukázat na slabiny této záležitosti. Rada naopak se snažila vše uspěchat, e, taktéž komise a proto srdečně děkuji všem stínovým zpravodajům, jejich asistentům a sekretariátu, který se mnou velice plodně spolupracoval. Je to nesmírně závažná problematika a já jsem přesvědčena, že budeme-li všichni společně na této záležitosti pracovat, tak tvoříme dobrý základ pro ty, kteří přijdou po nás a donutíme komisi, aby od začátku to dělala tak, jak má, tedy vypracovala legislativu, která bude lepší než to, co je doposud. Grazie, presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, já bych nejprve rád poděkoval zpravodajce, zaměstnancům sekretariátu výboru Libe a také děkuji všem za spolupráci a podporu v přípravě dokumentu, který jsme přenesli. Tento pracovní dokument se týká delikátní otázky vymáhání práva, konkrétně zadržovacího příkazu, eh, příkazu k obstavení účtu a to v situaci, kdy eh, úřady v vykonávajícím státě musí reagovat rychle. Článek 13 návrhu komise dává prostor členským státům, eh, aby uplatnili výjimky z finančních sankcí za eh, ne, nevykonání práva. Tyto sankce musí být úměrné, účinné a odrazující. Členské státy mají zajistit, aby sankce byly také koherentní v rámci vnitřního právního systému. K tomu, aby byly účinné, eh, harmonizace eh, minimálních sankcí musí být dohodnuta, pokud se chceme vyhnout jevům jako takzvané forum shopping. Musí to platit pro všechny členské státy. Pokud tomu tak nebude, tak eh, možná nakonec skončíte tím, že si budete vybírat ty státy, kde jsou postihy nejnižší. Také musíme eh, mm, se vyhnout situaci, kdy je snaha redukovat postihy eh, a to, na to nejnižší možné minimum. Dalším důležitým faktorem je rozměr poskytovatele služeb. Například Google nemůžeme srovnávat s nějakým místním startupem. Sankce, které jsou úměrné Eh, ročnímu obratu. Eh, to by byl vhodnější přístup. Zároveň si musíme uvědomovat, že členské státy mají zaručit, aby postihy byly také vymáhány a respektovány. Komu se musí neustále monitorovat účinnou aplikaci. Musíme se vyhnout právě jevům, jako je forum shopping. Dále musíme zajistit, eh, aby evropský příkaz eh, k přístupnění obstavení účtu eh, byl účinný v praxi, pokud například se objeví odmítnutí spolupráce v důsledku toho, že třeba nejsou splněny podmínky pro vydání příkazu, tak tady jsem trošku zmaten z té situace. Protože mám obavy, že to povede určitému své volnému chování, které by bylo v rozporu s chartou základních práv EU. Jde v podstatě o to, aby soukromí operátoři si ověřili, zda takový požadavek je v souladu s chartou základních práv. A znamená to, že jde o technické ověření, že se to pak může neustále zamítat takové provedení daného příkazu ke zpřístupnění a obstavení účtu. E, odpovědnost je tedy na členském státě. Pokud e, poskytovatel služeb je proti vydání takového příkazu, tak samozřejmě to bude zajímavé pro ty subjekty, pro ty operátory, kteří se chtějí vyhnout eh, dodržení zákona v tomto smyslu. Také si musíme uvědomit, že někteří si dokáží dovolit drahé právníky, kteří jim pomohou se vyhnout uvalení takového příkazu. Ale pak jsou také příkazy, které vydávají nejustiční orgány. Samozřejmě tam mohou být nezbytné výjimky, nicméně ne, nesmí docházet k svévolnému rozhodnutí a poskytovatelé služeb by se pak mohli stát zprostředkovateli porušování práva člen, ze strany členského státu. Zároveň si musíme uvědomit, jak důležité je vzájemné uznávání. Bohužel k tomu jsme ještě daleko. Děkuji. Děkuji. A komise? Děkuji vám, pane předsedo. Já bych na úvod eh, chtěla vyjádřit nesouhlas s vaším názorem. My jsme strávili hodně času nad tímto návrhem a ten výsledek je pro mě velmi nový a uvědomuji si, že nové přístupy jsou vždycky zdrojem vášnivých diskusí. A také si myslím, že jsme vzali v úvahu potřeby z praxe, odborníků z praxe. To jsme zapracovali po konzultací se zainteresovanými subjekty, včetně poskytovatelů služeb. Je škoda, že tento proces připomínkování eh, už eh, se její parlament nezúčastnil. A eh, ono je snažší konzultovat experty z členských států než další subjekty. Domníváme se, že výsledek je pozitivní a budeme velice rádi tyto diskuse rozvíjet dál během dalšího funkčního období parlamentu na základě pracovních dokumentů, které již máme a které nám pomohou na té problematice zapracovat víc. K jednotlivým aspektům nebudu zacházet do podrobností, Nicméně chci zdůraznit, že nejtěžší je vždycky nalézt rovnováhu mezi účinným nástrojem a ochranou základních práv. Protože duplikování existujících mechanismů eh, spolupráce Eh, to není něco, co bychom dělali. My se naopak snažíme nalézt novou koncepci, aby byl celý postup účinný, efektivní, také i na základě neformálních kanálů, které máme k dispozici. Abychom tuto rovnováhu nalezli, eh, tak to je právě, bych řekla, nejtěžším úkolem v souvislosti s touto složkou. A jak už jsme mnohokrát eh, řekli a diskutovali jsme o řadě z akce, aspektů, jako třeba oznámení datovému subjektu a podobně, to je velice důležitá, eh, důležitý pojem a souhlasíme s tím, že osoba musí být eh, informována, aby mohla využít obhajobu, aby případně mohla spochybnit eh, právnost nebo protiprávnost příkazu, nicméně zainteresovaný subjekt, třeba třetí osoba, která není podezřelou v vyšetřování, Eh, tam samozřejmě to také lze, tam eh, nepochybujeme o tom, zda to lze spochybnit nebo ne, spíše okolnosti, za nich k tomu může dojít. Například eh, někdy jsou taková opatření uplatňována později, kdy už utajované skutečnosti nejsou tak zásadní. A to je také v souladu s články 13.3 směrnice o policejní spolupráci. A také si musíme uvědomit, že jsou procesní práva včetně přístupu k informací, včetně během trestního řízení. A to také ustanovení doplňuje. Co se týče oznámení dalšího členského státu, to si myslím, že je také důležitý aspekt a bude si žádat další diskuse. Musíme mít na paměti skutečnost, že musíme nalézt řešení, tak, aby nástroj nebyl příliš těžkopádný. To znamená, že každé řešení, které bude nalezeno, musí zachovávat efektivnost celého nástroje. A v tomto smyslu Rada již připravila systém oznamování a budeme si muset ještě dále projednat a e, uvažovat nad tím, jak toto dosáhnout bez ohrožení efektivnosti celého nástroje. A co se týče opravných prostředků ex ante, kategorie dat, to jsou další témata, k nímž se musíme ještě vrátit, nechci zabíhat do podrobností. Také Budeme otevřeni vůči diskusi o tématech, jako například další zpracování či další eh, převody dat, tak aby byla v souladu s pravidly pro ochranu údajů a eh, opravné prostředky ex post eh, mají také velký význam z našeho úhlu pohledu. Datový subjekt by měl být primární mě tou osobou, která eh, potřebuje procesní nástroje pro výkon svých práv a nesmíme zapomínat na skutečnost, že se eh, nacházíme v časné fázi tohoto typu pomoci, podpory eh, právní pomoci a proto úroveň harmonizace ještě není příliš velká. Rozhodli jsme se nezacházet eh, k velkému stupni harmonizace opravných prostředků. Nicméně opravné prostředky existovat musí a to ať už eh, v probíhajícím řízení, když je datový subjekt obviněným nebo podezřelým subjektem, anebo zda jde o třetí osobu, eh, která Eh, ne, bude před soudem, ale také má mít právo spochybnit oprávněnost vydání takového příkazu a to platí v mnoha členských státech. To vede také k nároku případnému na finanční odškodnění. A my jsme tady nezašli příliš daleko na cestě k harmonizaci. Respektujeme systém jednotlivých členských států, do nichž nechceme zasahovat. Nicméně, Eh, pokud jde o přípustnost důkazů, tak jsme zvážili skutečnost, že by možná měla být zavedena pravidla v tomto směru, nicméně došli jsme k závěru, že by zavedena být neměla, protože členské státy mají vlastní právní postupy v tomto směru. V některých státech například teprve soudce může rozhodnout o přípustnosti eh, předložených důkazů ehm, například ale pak jsou ještě další otázky, které nutně nemusí být ošetřeny v tomto nástroji a mohou být řešeny horizontálně. A komise eh, se k tomu ještě do budoucna vyjádří třeba tím, že připraví i nové pravidlo. Yeah, and I pass on. A předám mikrofon kolegyni. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za pracovní dokumenty. Těšíme se na další podrobnější diskuze o některých bodech, ale seznámím vás aspoň s pár náznaky odpovědí prozatím. Nyní fungujeme v systému, kde pouze 1% kyber eh, zločinnosti se dostane k soudu, protože ve většině případů důkazní materiál prostě zmizí, jakmile se eh, dostane policie eh, aspoň k druhému článku řetězce, protože nemáme zatím uchovávání údajů. Takže ten druhý, třetí krok ve vyšetřování už často není dostupný. To eh, ohrožuje například i vyšetřování týkající se sdílení eh, dětské pornografie online nebo zneužívání dětí online. Potřebujeme tudíž nový eh, ucelený nástroj, který nepřebírá přímo to, co je v tom vyšetřovacím příkazu, co samozřejmě si vážíme o hodnoty v mnoha různých oblastech, ale nebylo to úspěšné v těch konkrétních okolnostech, eh, které existují u elektronických důkazů. Pokud jde o zapojení těch vymáhajících členských států ex ante nebo kdykoliv, tak důvod, proč jsme se rozhodli zvýšit kontroly ve vydávacím státě a zvýšit práva datového subjektu než kontroly v tom přijímacím státě, jež většinou přijímací stát k tomu má jen málo co dodat, pokud jde o ochranu práv jedince, který je, eh, protože přijímací stát je pouze ten, kde je ten eh, eh, poskytovatel nebo má zástupce, ale nemají žádné informace o samotné osobě, když se vyšetřování dotýká, protože tyto služby se poskytují mezinárodně a cíl e, většinou není v témž státě. Máme statistiky, které e, ukazují, že v 93% případů ten Eh, cíl těch vyšetřování ve stejným, eh, stejném státě jako vyšetřovací orgán a poskytovatel je jediným zahraničním prvkem. Pokud jde o lhuty, souhlasíme, že jsou ambiciozní. To souvisí opět s doklady o potřebnosti tohoto cíle a to, že nemáme uchovávání údajů. Pokud nepůjdeme rychle po uchovávání, tak už pak údaje nebudou takže to nemohou být pouze zmražovací příkazy. Pokud nepřijmeme ten druhý krok vyšetřování, tak údaje už tam nebudou. Srovnání mezi místními eh, startupy. My se snažíme zohlednit rozdíly mezi různými poskytovateli. Když máte nějaký místní startup, který poskytuje služby místně, tak to vůbec není podchyceno naším nařízením. Teprve když se rozhodne, že bude poskytovat služby napříč celou unii, unii teprve pak vlastně spadne do jiné uh, povinnosti a my se snažíme zohledňovat rozdíly ve velikosti. A vím, že Kora, pan Korao odkázal na to, že by bylo dobré mít systém, mít určité vzájemné uznávání. O to svým způsobem usilujeme. Čili takový systém, kde v němž role státu je uh, omezena na ty situace, kdy nemůže být příkaz okamžitě splněn. Tím, že poskytovatel má určité velice omezené, eh, omezený prostor pro odmítnutí. Ale svým způsobem, když eh, budeme tento systém prosazovat, tak to předpokládá systém zájemného uznávání, kde samotný příkaz je vykonatelný v dalším členském státě. O to jsme přesně usilovali. <laughs> Sofie, chcete k tomu něco říct? Ne, dobře. Pokud budete pokračovat, možná odejdou i všichni ostatní. Pokud jde o zapojení parlamentu, měli jsme usnesení o kyberzločinnosti, které nás vyzývalo k tomu, abychom poskytli ty návrhy, kde byly kritéria, Vzali jsme to velice vážně a budíte, že všechny kritéria v tom návrhu jsou respektovány, takže je překvapivé, že je tu teď takto odlišný přístup, ale vítáme diskuze, těšíme se na pokračování s parlamentem v nové sestavě na podzim. Děkuji vám všem. Pane Koral, chcete zareagovat? Paní Koral, jenom velice stručně. Pouze stručně, já jsem skutečně překvapena těmito podrobnostmi. My, když jsme hovořili o svém dokumentu a rada rovněž obdobně, že když se do toho zapojí druhý, případně i třetí členský stát, tak my jsme nikdy netvrdili, že se to musí odehrát v té minutě, kdy se rozběhne vyšetřování. Ale musíme být jak flexibilnější, tak preciznější v tom, kdy bude nutné do hry zatáhnout ten třetí stát. Když ta osoba není ani ve státě vydání, ani ve státě, kde má být rezidentem. A zejména když hovoříte o tom, že je to 93%, kdy ta osoba v jednom z těch dvou států je, tak co těch 7%, které se nacházejí v té třetím státě. A tam hovoříme o speciální kategorii údajů, která nezapadá do těch kategorií, které už máme. Tady tedy musíme na tyto otázky odpovídat přesněji. Já se omlouvám, ale to usnesení je principiální. My se často rychle shodneme na principech. Ujistíme se o tom, že jakmile čelíme situaci, kdy je v podstatě téměř všechno k dispozici elektronicky, tak s tím chceme něco dělat. Tak to je dobře. Ale nyní se musíme dohodnout i na podrobnostech a je mi líto, že slyším že se snaží jakoby znovu objevit retenci údajů, což není dobré. A najednou se zde hovoří dokonce i o zneužívání dětí, ale tam už přece zákonnou úpravu máme, tam nevím, proč se tím musíme konkrétně zabývat. Buďme tedy přesnější v tom, co se snažíme vykonat. Jsem ráda, že komise už se ujala pár několika nápadů ze strany rady a doufám, že se to tak bude vyvíjet i z pohledu toho, co předkládá parlament. Protože sice existují určité domény, kde musíme konat rychle, ale zároveň s tím zrychlením se musíme ujistit, že ten zákon bude kvalitní, že bude lepší než to, co máme, že se nebude jednat o nějakou legislativu, která poputuje rovnou k soudu tam to musíme zajistit a nejedná se ani o jeden z těch dvou pracovních eh, eh, dokumentů, které máme, ale máme zde i záležitost spolupráce se Spojených států. Tam to můžeme vnímat jako určitý model mezinárodní spolupráce a možná, že budou následovat i další mezinárodní smlouvy. Proto zkusme se s tím úsilím, s tou prací vypořádat tak, aby to stálo za to. Budu se těšit na dobrou spolupráci, další dobrou spolupráci, nikoli pouze s kolegy poslanci v této sněmovně, s těmi, kteří jsou zde nyní, těží, těmi, kteří se doufám vrátí v novém volebním období, ale i s radou a s komisí. Tak, abychom, doufám, v období dalšího předsednictví přišli s něčím, co bude účinné, co odpoví na všechny pochybnosti, které vyhřezly a že nebudeme mít nějaký další emlat či evropský vyšetřovací příkaz, že to bude něco, co opravdu bude fungovat. A snad, i kdyby ne pro všechny typy zločinnosti, tak přinejmenším pro ty, kterými se chceme zabývat. Dobrá, pan Koral, už ne. Dobrá. Děkuji Birgit, děkuji komisi. Určitě v dalším volebním období nás toto téma neopustí. Jedná se o poslední záležitost pro dnešek. Máme ještě zítra v 8 hodin v o půl deváté ráno další zasedání. A na dnešek děkuji všem.